Dobré ráno, dámy a pánové. Schůze je zahájena, prosím, usaďte se. Další bod na pořadu jednání je prohlášení k Evropské radě, k závěrům zasedání Evropské rady. Obvykle by dostal slovo pan Van Rompuy, ale vzhledem k tomu, že zde ještě není, budeme muset chvíli počkat.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 Ano, pokud chcete, mohu vám říct já něco e, k Evropské radě předtím, než přijde pan Van Rompuy. Dobrý den, pane předsedo, vítám vás tady. My už jsme zahájili zasedání a již dávám vám slovo, pane předsedo. Pane předsedo, vážení poslanci, zasedání Evropské rady 1. a 2. března